a o této zprávě se bude také hlasovat zítra ve 12 hodin. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a je to zpráva pana Gida Milany o strategii rybolovu v Jaderském a Jonském moři. Pane zpravodaji, dávám vám slovo. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Především bych chtěl poděkovat eh, komisi, která nám umožnila schválit eh, velkou většinou tuto zprávu. A věřím, že zítra tento návrh eh, bude široce podpořen, protože to umožní naplánovat řešení pro rybáře Jonského a Jaderského moře. A je to také milník který chceme zavést pro novou politiku pro oblast Středomoří. Nejdříve tedy kontext této zprávy. Je to kontext, kdy komise definuje strategii pro tyto dva regiony. To je, komise předložila sdělení v listopadu loňského roce po vystoupení zemí Jadranu a některých regionů Itálie a Chorvatska, které právě vstoupilo do Unie a díky tomu komise zvažuje globální politiku eh, pro celou tuto oblast. A do tohoto kontextu tento návrh zapadá, protože bereme v úvahu celou řadu specifičností této oblasti. Dalším významným prvkem, který vysvětluje tuto zprávu, a je to zpráva, která by měla být schválena, to je velmi důležité. My právě eh, spouštíme novou rybolovnou politiku. Reforma bude schválena do konce roku v tomto parlamentu. A také vznikne nový e, rybolovný a námožní fond a díky tomu budeme mít zdroje pro tuto oblast v následujících letech. Ten kontext je důležitý a to vše přichází v klíčové chvíli, ve chvíli, kdy se evidentně ukázalo, že platné předpisy v tomto regionu jsou příliš obecné a nereagují na specifické rysy. Tedy Jadran je uzavřeným mořem, který se liš, které se liší od středozemního moře, kde se objevují zcela odlišné ekonomické problémy oproti zbytku středomoří. Tedy eh, rybolov se liší, tradice je odlišná a mezinárodní vztahy jsou také zcela jiné. A vlastně tři země patří do Evropy. Slovinsko, Chorvatsko a Itálie jsou součástí tohoto regionu a další země mají jiná pravidla a jiné mechanismy. A přesto to jsou země velmi blízké, které jsou z hlediska ekonomického rozvoje velmi propojené. A tyto země musí mít legislativu, která by měla být stejná. Zatím tomu tak není a velmi často uplatnění kontrol je eh, marné a zkoumání efektivity využívání námořních zdrojů je velmi stěžováno. A rybolov je stále chudší a stává se významnou ekonomickou a sociální zátěží. Poskytli jsme určitou orientaci a některé informace a věřím, že se to parlament bude držet komisi naznačujeme, že by to mělo být řešeno dvojí cestou. Nový odlišný akční plán, který bude brát v úvahu koexistenci zemí, které jsou součástí EU a které nejsou součástí EU. A když se budou pravidla uplatňovat, musí být stejná pro všechny. Ale ta pravidla musí být eh, přizpůsobená a konkrétní a ne generická, obecná. A je třeba také vědět, že se to týká regionalizace v této oblasti. Pokud si přejeme, aby ta pravidla byla obecná a jejich aplikace místní, tak eh, si myslím, že tato zpráva představuje skutečný milník pro politiku komise. Děkuji, pane zpravodaji. Mám tady čtyři přihlášky v postupu Catch the Eye. První řečník, pan Plenkovič. Děkuji, pane předsedající Já velice vítám úsilí pana zpravodaje. Pan Milana se zaměřil na rybolov v Jaderském a Jonském moři. Já to velice vítám, protože pocházím z Chorvatska a domnívám se, že ucelená strategie pomůže rybářům ve všech zemích u těchto moří, zejména těch, kteří chtějí eh, jednotná pravidla a to se týká i Chorvatska. Eh, domnívám se, že by to mělo patřit ke klíčovým hospodářským aktivitám v této oblasti a eh, chci se na vás obrátit s prozbou, abyste se zaměřili na trvale udržitelný rozvoj, aby lidé neop Pouštěli eh, tyto oblasti, zejména ostrovy. Děkuji vám, pan Štýr. Eh, Pane předsedo, já bych eh, rád poblahopřál panu zpravodaji a podotkl, že tato zpráva byla vypracována ještě než Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie. A e, zde hovoříme o budoucnosti Evropské unie. E, tady je také správně e, skonstatováno, že tu jsou ještě určité problémy v spolupráci v oblasti rybolovu v Jaderském moři. Některé oblasti nejsou pokryty ekologickými a rybolovnými zónami. A to bylo prohlášeno Chorvatskem, ale týká se to jenom třetích zemí, ne členských států EU. Ale důležité poselství je to, že je to v duchu této zprávy, aby se aplikovali standardy ekologické rybolovné zóny. Jako v Chorvatsku, tak by měly být tyto standardy respektovány i v EU. Je to politická otázka. Byly definovány hranice mezi Slovinskem a Chorvatskem. Děkuji. Jako zástupkyně Chorvatska mám velký zájem eh, o tuto otázku. Je velice eh, důležité eh, zachovat rybolovnou populaci v této oblasti a já vítám veškeré aktivity, které ochrání Eh, populace eh, ryb a před přílišným odlovem. Také podporují úsilí eh, trvale udržitelného rozvoje popřeží a životního prostředí. V této strategii musíme umožnit, aby členské státy měly větší kontrolu v rámci vytvoření mediteránních zón bude mít každá země možnost kontrolovat rybolov. A to eh, bude mít pozitivní dopad na jejich eh, vlastní ekonomiku. Děkuji. Děkuji. Eh, vidíte, jak je tedy eh, pro nás v Chorvatsku eh, velice důležitá otázka jaderného moře, protože chceme všichni vystoupit. Týká se to Chorvatska, Itálie a dalších, tak také se to týká Jonského moře a Řecka, i Bosna a Hercegovina, i Albánsko Rusko mají blízko k Jaderskému moři Černá hora eh, jako kandidátská země a i další země, které by k nám chtěly patřit. Je tedy velice důležité, abychom zajistili integrované řízení této zóny. Nedávno jsme ve výboru hovořili o řízení eh, zóny eh, mořského pásu a to má být kompatibilní pásmo. Bude to velice důležité pro trvale udržitelný rozvoj. V Dubrovníku se snažíme uskutečňovat důležitý akční plán, který záhy přijmeme. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a za komisi paní Redingová. Uh, um, Pan zpravodaj Milana si zaslouží vděk za významný příspěvek. A komise vítá opakovanou podporu parlamentu strategii pro jaderské a jonské oblasti. Jak víte, tato strategie akční plán řeší interalia otázky námořní, otázky akvakultury a rybolovu, ochrana, ochrany životního prostředí, výzkum a inovace. A přivlastnění si místním společenstvím a úřady této strategie bude mít zásadní význam pro její úspěch. A co se týče rybolovu, strategie by měla podpořit kroky pro zlepšení eh, do, do, kultury dodržování a kontroly v oblasti rybolovu. A je třeba zajistit udržitelnost eh, populací v této oblasti, populací ryb, aby všichni v této oblasti se drželi stejných pravidel. Je třeba zlepšit eh, vědecké informace o stavu populací ryb a je třeba také zajistit eh, příslušný sběr dat. Komise se bude snažit o schválení sdělení o e, strategie pro jaderské a jonské moře do konce prvního pololetí 2014 a jasné, že návrhy zpravodaje a poslanců zapadnou do tohoto rámce. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní místo předsedkyně. Tím jsme dokončili a te, také tuto rozpravu a zítra budeme hlasovat na toto téma ve 12 hodin. Dostáváme se k poslednímu bodu na programu. Je to zpráva paní Esther de Lange, efektivnější, hospodárnější